Mělo by to jednomyslnou dohodu evropských členských států. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Rozprava je uzavřena a hlasovat se bude zítra v úterý ve 12 hodin. A nyní přistoupíme ke zprávě Macony a já dávám slovo paní Erminie Macony. Děkuji, pane předsedo. Zpráva, o které diskutujeme, se zabývá dopadem rozpočtových omezení na regionální a místní orgány, pokud jde o výdaje ze strukturálních fondů EU. Hospodářská a finanční krize zpřísnila rozpočtová pravidla a bylo nutno snížit výdaje a bylo tam eh, zcela bez rozdílu mezi investicí a běžnými výdaji. Tím pádem byly zabržděny politiky, které mají oživit ekonomiku. A to mělo velký dopad především na politiku soudržnosti. Investiční výdaje, které by měly být určeny na překonání rozdílů mezi členskými státy a regiony. Nicméně ty škrty způsobily, že regionální a místní orgány teď nejsou schopny splnit eh, podmínky vyplývající z programu. Zvyšuje se rozdíl mezi silnými a slabými ekonomikami a to potvrzuje, že koheze je na ústupu. Máme zde tedy ve zprávě tři návrhy, které mají vyvážit potřebu veřejných investic a do, dodržovat také rozpočtové požadavky, aby bylo možné dále financovat ze strukturálních fondů kohezní politiku. Máme zde kofinancované projekty a uvádí se tam strukturální deficit, eh, definice strukturálního deficitu, tyto výdaje, které jsou určeny k dosažení cílu 2020, eh, tvořit pracovní místa a tak dále, jsou tedy investice. Nicméně zde vzniká zkrat mezi evropskými politikami a na jedné straně se brání výdajům a na druhé straně se postihují ti, kteří nevynakládají tyto peníze. Pak zde máme druhý návrh ve zprávě, kde se uvádí, že výpočet v každém případě výdajů, investičních výdajů, bude probíhat bez daně. Vycházíme z toho, že zde máme potom nějaké tuky, které mají nebalý vliv na výpočet deficitu. Třetí možnost je zapsat do rozpočtu na začátku programového období celou částku z evropských zdrojů a ta spolufinancovací částka se bude financovat až z příštího rozpočtu. Tím pádem národní, regionální a místní orgány budou schopny mít rovnováhu, rozpočtovou rovnováhu a příští rok se to potom díky investicím vyrovná. Tato zpráva se obrací na komisi a členské státy a vyzývá je k tomu, aby zohlednili návrhy vyplývající ze současných jednání o balíčku o soudržnosti. Je nutno zajistit větší flexibilitu, je to obsaženo také v mandátu, který výbor REGI svěřil zpravodajům v trialogu o legislativním balíčku o soudržnosti, takže pracujeme zcela v souladu. Zpráva přichází do sněmovny z výboru Regi, kde 40 lidí hlasovalo pro a pouze dva se zdrželi. A k tomu ještě příznivé stanovisko výboru pro rozpočet a výboru pro zaměstnanost. Tato zpráva je zcela v souladu s rozpravou, která byla zahájena na Evropské radě a je to také v souladu s diskusemi o daňové politice a s cílem vytvořit inteligentní a inkluzivně udržitelnou Evropu do roku 2020. Je zbytečné dále hlasovat v tomto parlamentu a přijímat výzvy pro Evropskou komisi, aby podporovala zaměstnanost, rozvoj infrastruktur a oživila ekonomiku, když se nevyřeší ty kritické body, které pak růstu a stability jasně osvětluje při svém uplatňování. Já bych byla ráda, aby parlament jednoznačným hlasováním pro jasně ukázal, že je aktivní a že je také uvědomělým spoluzákonodárcem a nenechá se zatlačit a nechá, nenechá ustoupit komunitárnímu duchu ve prospěch národních zájmů. Děkuji, teď máme Catch the Eye a já dávám slovo nejdříve paní Angelili. Děkuji, pane předsedo. Je to opravdu skvělá zpráva paní Macony, protože nabízí konkrétní návrhy, aby se zajistila náležitá flexibilita a zároveň dodržování paktu stability. Mezi prioritami se hovoří o tom, že produktivní investiční výdaje by se měly vyčlenit a je to třeba připomenout ze 60 k tomu dochází na regionální a místní úrovni. A potom také vyloučit, alespoň tedy částečně, z paktu kvotu spolufinancování z národních zdrojů k evropským zdrojům. Hovoříme o strategických výdajích, které jsou zásadní k tomu, aby byly splněny cíle Evropy 2020. Hovoříme o podpoře konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti. Ten pakt, a to je třeba připomenout, je opravdu paktem stability, ale je to také pakt růstu nemůžeme zemřít na úsporná opatření. Děkuji, paní Angelili. A dávám slovo panu Tabajdimu. Cie. Tisztelt elnök úr, biztos asszony. Vážený pane předsedo, paní komisařko, já bych chtěl pogratulovat své kolegyni Macony za výbornou zprávu. Souhlasím s jejími návrhy. Kohezní politika je nesmírně důležitá v Evropské unii a bohužel mm, tomu tak eh, je. A říkám bohužel, protože na roky 2014 až 2020 bylo vyčleněno méně peněz. A proto to, co navrhuje paní Macony, je dobré, protože navrhuje více flexibilitu. Já ji proto podporuji kohezní politika by měla vypadat tak, aby státní spolufinancování nebylo jejím cílem, aby to nebylo považováno za, eh, za ztrátu prostředků, ale jako výhoda. Děkuji vám, pane Tabadži. A teď pan Gallagher. Mimo mikrofon. Toto je velmi důležitá zpráva, důležitá pro mou vlastní e, zemi. U nás vzrostla nezaměstnanost v důsledku hospodářské krize. Můj region byl ale přesto překlasifikován vzhledem k jinému výpočtu HDP, to se potom zase změnilo, když tento region dostal navíc 100 milionů euro. Já jsem na to několikrát upozorňoval na výboru pro regionální rozvoj, ale pořád ještě nás čeká snížení dotací A proto se tady nedaří zlepšit eh, vysokorychlostní připojení k internetu, vzdělávání mladých a souřadu dalších oblastí. Děkuji vám. A teď má slovo pan Krysogelos. αντιμετωπίσουμε τα δημοσιονομικά προβλήματα. Yes. Okay. Yes. Ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο γιατί πραγματικά... Děkuji. Já bych chtěl poděkovat eh, naší kolegyně za to, že hovoří tak jasně o podstatě problému. Je to samozřejmě finanční problém, ale krize a škrty eh, v minulosti znemožňovaly najít správné řešení. Teď jsme uvědomit, že čelíme především vysoké nezaměstnanosti, zadlužení a to všechno má dopad na sociální soudržnost. Co s tím? Musíme asi snížit veřejné výdaje, ale to eh, by mělo znamenat, že se zvýší eh, prostředky pro regiony, protože v regionech eh, se daří řešit regionální problémy nejvíce. Regiony dostávají prostředky od centrálního nebo středního státu a potom s ním musí účelně naložit. Prostředky příště finančního rámce nebudou dosaženy, pokud eh, všechny ty různé finanční programy nebudou představovat účelné, rozumné investice pro region, pro například malé a středně velké podniky. A proto tyto finanční programy musí být flexibilnější a regiony samotné by měly vytvářet absorpční kapacitu pro přijímání těchto prostředků. Jinak vytváříme bludný kruh, který jenom prohlubuje nerovnosti mezi regiony. A to potom bude k větším problémům mezi jednotlivými státy. Paní Malevič. Zahvaljujem predsjedavajući, posebno zahvaljujem izvjestiteljici na... Děkuji, pane předsedající. Já také děkuji paní zpravodajce za předložení této zprávy. Ta dokládá, jak důležitá je regionální zpráva v provádění politiky soudržnosti. Vítám také důraz na strategické priority v evropské úrovni a jejich propojení s místními a regionálními cíly. Zdůrazňuje se tady také důležitost eh, místního spolurozhodování. Do, výpač, do výpočtu by neměly být zahrnovány prostředky se strukturálních nástrojů. Eh, je potřeba si uvědomit nutnost eh, rozpočtové konsolidace, ale také potřebu regionálního rozvoje chudší země nebudou moci růst bez těchto dotací. Paní Tomáševič. Hvala lijepa. Kao zastupnica iz Hrvatske. Děkuji. Jako poslankyně z Chorvatska, kde máme vážné problémy s finanční udržitelností v některých regionech a proto bych na to chtěla upozornit. Neměli bychom ale trvat na aplikaci jednoho modelu, protože územní celky mají různé podmínky, ve státech také není stejný stupeň decentralizace. Já souhlasím s tím, že ty méně rozvinuté celky by měly být, eh, měly získat prostředky na vyrovnání těchto rozdílů, ale neměly by na to doplácet ty, ty bohatší regiony. Hlavně by eh, ty prostředky měly být využívány účelně. Bohatší státy by nám mohly eh, nabídnout mnohem eh, víc než jenom peníze, mohly by nám nabídnout rady, jak reformovat a jak zefektivnit naše systémy. Evo, trenutná krize je zaista na... Současná krize postihla místní a regionální samozprávy. Dochází ke štrtům z celostátních rozpočtů. A e, přitom musí regiony ještě poskytovat více služeb, více lidem. Já si myslím, že by měli investovat inteligentním způsobem všechny návrhy jdoucí tímto směrem bychom měli podpořit, eh, hlavně s cílem eh, snížit nezaměstnanost a zvýšit konkurenceschopnost. Regionální orgány by neměly trpět eh, v důsledku problémů, se kterými se potýkají ústřední vlády. Takže bych byla pro větší transparentnost při řízení strukturálních fondů tak aby projekty mohly být implementovány co nejrychleji. To je hlavně důležité pro Chorvatsko, které teprve teď začíná využívat tyto prostředky. Děkuji, děkuji, pane předsedající. Eh, tato zpráva uznává fakt, že zde eh, roste nerovnost mezi regiony v EU, ale jak eh, to vyřešit, jak zvrátit tento trend? společné politiky, jednotný trh a neoliberální myšlení kapitalistické povahy, to nevyhnutelně vede k nerovnostem a rozdílům. Takže zdroje jsou jasné. Za druhé, obrátit ten trend, to si vyžaduje eh, změnu v politice EU, musíme uznat, že každá země a každý region mají právo na využívání vlastních kapacit eh, a potřebujeme větší prostředky eh, na soudržnost a ne ty škrty, tak jak je vidíme zde právě v tom eh, několikaletém rámci 2014 až 20. A měli bychom se vyhnout jakémkoliv plítvání a zmobilizovat evropské a národní peníze tak, abychom splnili a potom i vyřešit otázku podmínek makrokondicionality. Děkuji a děkuji za Eh, příležitost vyjádřit se k tomuto významnému tématu, jakožto výbor, jako člen výboru Regi. Především tak bych chtěl zde, zde pochválit eh, zpravodajku. Takže eh, klíčové slovo moto bylo zjednodušení a nyní hovoříme ne o zjednodušování, ale o flexibilitě. A pokud bychom byli schopni aplikovat tyto dvě koncepce, tak určitě by pokrok byl snatelný a zajistili bychom, že peníze by se vynakládaly řádně ku prospěchu občanům. HDP to také zmínil kolega Keleger to není perfektní model. Samozřejmě i v rámci regionu často existují chudší oblasti a proto ta flexibilita eh, tedy eh, by měla být eh, dána, zaručena těm místním samozprávám, aby mohli dělat to nejlepší a mm, ku prospěchu všech. Děkuji. Paní Sanchez Smith. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Ano, samozřejmě dopad, eh, dopad škrtuje i na fondy. Evropa od roku 2007 investovala 350 milionů na růst regionu a princip těchto fondů má pákový efekt přece, protože Evropa 2 eh, eura vloží a eh, tím umožní těm regionům, aby i financovali o euro navíc. Ale krize a restrikce, to znamená, že některé místní orgány nejsou schopny tedy hm, toto e, investovat, aniž by to bylo na úkor zaměstnanosti a vede to ke kumulaci deficitu. Vynakladat lépe prostředky, to je hlavní princip a příštího programování jak v EU, tak v členských státech. Ano, je třeba flexibilitu, ale e, státy a samozprávy musí rigorózně plnit závazky, e, které mají vzhledem ke sounáležitosti s Evropskou unii a musí i respektovat pakt stability a snažit se o efektivní čerpání z fondů. Růst bude nastartován pouze na základě zdravých a udržitelných e, základech. Děkuji paní Porce. E, Děkuji, pane předsedající. Kohezní politika je jedním z nejdůležitějších nástrojů Evropské unie boji proti recesi a hospodářské krizi, ale rozpočtové škrty by mohly zvrátit pozitivní dopady politiky soudržnosti. Povinnost škrtat rozpočty na národní úrovni a problémy s financováním místních programů by mohly mít závažný dopad na možnost využívat příslušným způsobem strukturální fondy. Nejslabší územní celky eh, budou trpět nejvíce a proto podporujeme tuto zprávu v tom smyslu, že také žádáme po výjimkách. Je to krok správným směrem, protože Toto jsou prostředky, které mají jít na podporu růstu a konkurenceschopnosti. Vážená paní komisár. Děkuji za slovo. I v naší zemi se vláda rozhodla přenést škrty na regiony a města. V Bratislavském kraji například byla odložena realizace velkých projektů, zejména rychlé železniční eh, svého spojení mezi Bratislava a Vídní, Protože tyto prostředky jdou ze 60% na tyto projekty, tak to vedlo, o 10, vedlo k 10% poklesu investic v roce 2011. Myslím si, že pro hlavnější rozvoj regionu by pomohlo vytvoření nového nástroje, které by vedly sami obce a regiony a kreativním skupinám by to umožnilo rozvíjet místní strategie vedoucí k růstu. Aplikace takové nástroje by eh, byla určitě jednodušší a také by se zvýšila pružnost při plánování evropských prostředků. Víme, že také krize vede k větší poptávce po sociálních službách a proto bychom měli se zabývat lepším využíváním eh, prostředků z Evropského sociálního fondu. Děkuji vám. Paní Damanake má slovo za komisi. Děkuji. Komise vítá iniciativu parlamentu. I my sdílíme obavy, které jsou vyjádřeny ve zprávě paní eh, Macony. Krize opravdu vedla ke změnám, problémům s konvergencí regionu, regionální nerovnosti narůstají, zejména co se týče zaměstnanosti, regionální orgány jsou hlavními aktéry, které mohou pomoci na startování hospodářského oživení. Od 2014 například více než 46 růstu výdajů v Evropské unii 27 členských států bylo prováděno menšími než celostátními orgány, nebo nižšími než celostátními orgány. Takže tyto regionální samozprávy také významně přispívají k veřejným investicím. V roce 2012 asi 60 celkových veřejných investic v Evropské unii provedly menší než celostátní nebo nižší než celostátní eh, správní celky. Krize vešla ke sní, vedla ke sníženým výdajům těchto regionů. Snížení výdajů investic eh, bylo dramatické. V roce 2011 tyto nižší celky investovaly eh, mnohem méně a vrátili se na úroveň roku 1997 v reálném vyjádření. Tyto Eh, regionální investice poklesly o 5,8% v roce 2010, 6,5% v roce 2011 a 7,5% v roce 2012. Je tedy evidentní, že to je velmi nepříznivá situace. Některé členské státy už upozornili na velké problémy s tím, jak spolufinancovat evropské pro- programy nebo projekty to může mít pouze negativní dopad na dosahování cílů. Je to znepokojící, protože se tím ukazuje, že hospodářská krize měla vážný dopad na kapacitu eh, regionu poskytnout výdaj ze svého rozpočtu na to, aby mohli udržet nějakou vyhlídku na hospodářský růst budoucnosti. Evropská komise navrhla řadu opatření, jako eh, usnadnit rozpočtové řízení těchto zdrojů, za prvé jsme navrhli zvýšení míry spolufinancování prostřednictvím navyšování, jak v současnosti, tak v budoucnosti. Za druhé, ta současná situace se také bude vyžadovat, aby byly zdroje využívány co nejúčelněji. Zejména půjde o eh, strategické zaměření programu byly zjednodušeny postupy a je tady více pobídek pro užívání těchto finančních nástrojů. Za třetí, regionální politika by také měla být více sladěna s makroekonomickými reformami, které jsou prováděny v rámci evropského semestru. A proto tato větší koherence v makroekonomickém řízení součástí takzvané makroekonomické podmíněnosti. Komise také oznámila, že umožní za těch podmínek samozřejmě dočasné odchylky od eh, požadavku paktu růstu a stability. Tak, abychom zajistili národní spolufinancování evropských projektů podmínky pro tento postup byly vyjasněny komisí. To je všechno, děkuji za pozornost. Děkuji, rozprava je tímto uzavřena. Hlasovat se bude zítra v úterý 8. října ve 12 hodin. A přistupujeme ke zprávě Jamesa Ellise a já dávám slovo panu Jamesi Ellisovi. Eh, grazie.